Kolegové, zahájíme práci. První bod na pořadu jednání je schválení pořadu jednání. Žádné připomínky nejsou, takže prohlašujeme pořad jednání za schválený. Žádná sdělení předsedy nejsou, takže můžeme rovnou přistoupit k bodu číslo 3 změna nařízení, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejich státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum. jakož i seznam třetích zemí, jejich státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni. Zpravodajem pro toto stanovisko je náš kolega Andrej Kovačev, kterého tímto vítám. A kolega Agustín Díaz de Mera Garcia Consuegra je zpravodajem v příslušném výboru LIBE. A okamžitě předávám slovo zpravodaji. Thank you, Mr. Chairman. Dear colleagues, I would like first... Děkuji, pane předsedo, kolegové. Já bych chtěl poděkovat všem za předložené návrhy, které jsem zapracoval do stanoviska. Po desetiletích napětí současné politické klima mezi Tajvanem a Čínskou lidovou republikou je nyní velice pozitivní a bylo to vyjádřeno sedmi protokoly, včetně ECFI, to znamená spolupra- dohodě o ekonomické spolupráci. Domníváme se, že se vyznačuje velice pozitivní trend. Dochází také k rozsáhlé akademické a obchodní výměně stojí za zmínku, že vzdělávání v oblasti eh, demokratického vládnutí v Tajvanu se odehrává v rámci OECD spolu s Tajvanem a Jižní Koreou. Dále se dá říci, že pokud se týče HDP, tak to je víc než 43 eh, tisíc eh, dolarů na hlavu. Výbor navrhuje Výbor eh, navrhuje výjimku z vízového režimu pro Tajvan a já to také podporuji. A obyč, obráceným způsobem eh, to zatím neplatí pro Bulharsko a eh, Rumunsko. Britská vláda a Irsko již zrušila vizovou povinnost pro Tajvance Návrh komise také, zavrhuje, také navrhuje eh, také severní Mariany, to jsou eh, americké ostrovy, eh, mají celkem 90 tisíc obyvatel a i pro ně se navrhuje zrušení vízové povinnosti. Je to obsaženo v textu, který vám byl navržen a navrhuji tuto změnu. Navrhuji, aby Evropský parlament podporoval účast eh, tajvanských organizací, eh, což bude přidáno eh, k tomu, co, k tomu stávajícímu textu. Také je třeba si připomenout, že Evropská unie a členské země podporují politiku jedné Číny a nepodporují Tajvan jako suverénní stát přičemž konsulární a vízový režim nějakým způsobem eh, nenarušuje nebo nemění pozici Tajvanu. Eh, to stanovisko je eh, nekontroverzní a já věřím, že tedy se to podaří schválit v termínu. Děkuji, pane zpravodaji. Byl jste tak přesvědčivý, že nebyl předložen žádný pozměňovací návrh. Hlasovat na výboru se bude dnes odpoledne. Děkuji. Žádná další poznámka ani připomínka, můžeme tedy přistoupit k bodu číslo 5. Bohužel zde není zpravodajka. Paní Muniz. Sí, sí, la... Prego. Prosím. May I say something on the shadow rapporteur? Já jsem uh stínový zpravodaj k otázce eh, vízového režimu pro tajvan Mohu k tomu něco říci? Já bych eh, k tomu, co bylo řečeno naším kolegou, ještě to, že eh, čínské úřady nic nenamítají k tomuto návrhu, to znamená, že by z toho nemělo vyplynout nic v podobě diplomatických komplikací. Na druhé straně si myslíme, že víza jsou pořád ještě vyžadována pro Bulharsko, Kypr a Rumunsko, jak bylo řečeno. A my doufáme, že tato otázka bude eh, dána na program co nejdříve. Eh, Děkuji. Myslím si, že budeme muset na chvíli přerušit a počkat na zpravodajku. Seduta sospesa quindi. Takže přerušuji zasedání. Diciamo 10 minut. 10 minut, ano. Přerušení na 10 minut. Aby se paní Muniz mohla dostavit do sálu. Bene, riprendiamo i lavori. Siamo al punto 5. Kolegové, budeme tedy pokračovat v práci. Jsme u bodu 5, eh, interinstitucionální dohoda o spolupráci v rozpočtových záležitostech. Po Lisabonské smlouvě je nutno přistoupit k revizi interinstitucionální dohody v oblasti rozpočtové disciplíny, která je z roku 2006. Tato dohoda obsahuje specifická ustanovení týkající se financování SZBP a informaci a konzultaci parlamentu, pokud jde o jakékoliv činnosti EU v této oblasti. Proto nás eh, obnova tohoto nařízení nebo této dohody velmi zajímá. Z tohoto textu, který navrhuje komise, vyplývá, že některé změny nebyly vůbec provedeny, a to i přes novinky, které zavádí Lisabonská smlouva. Spravodajka paní Muniz, kterou zde tímto vítáme, analyzovala tak předložený Evropskou komisí a navrhuje řadu pozměňovacích návrhů, aby se lépe dodržovaly politické a rozpočtové právomoci Evropského parlamentu. Takže paní Muniz, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Lisabonská smlouva dává nové pravomoci a kompetence Evropskému parlamentu v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky a v oblasti rozpočtu a proto je nutno zrevidovat interinstitucionální dohodu v oblasti rozpočtové kázně. Jak víte, e, tato dohoda je z roku 2006 a proto je nutno ji aktualizovat. Nicméně text, který předložila komise, zahrnuje pouze změny technického charakteru a ve stanovisku, které předkládám, navrhuji řadu změn, aby se interinstitucionální dohoda přizpůsobila především tedy duchu Lisabonské smlouvy je samozřejmě jejímu znění. V tomto stanovisku jsou jak písemné návrhy, tak i pozměňovací návrhy, konkrétní pozměňovací návrhy k textu předloženému komisí. A především v těch návrzích, které předkládám k uvážení tohoto výboru, žádáme větší transparentnost, informování a pravidelné konzultace s Evropským parlamentem, pokud jde o rozpočtové postupy. Vysoká představitelka by měla plnit povinnosti vyplývající z Lisabonské smlouvy i z jejího vlastního prohlášení o politické zodpovědnosti. Pokud jde o SZBP a její odraz v rozpočtu, a také by nám měla poskytnout informace před přijetím mandátu a strategii v oblasti SZBP. Evropský parlament by měl být konzultován před zahájením misí SZBP a měl by být schopen kontrolovat civilní mise v oblasti <clears throat> společné zahraniční a bezpečnostní politiky a také společné bezpečnostní a obrané politiky. Návrhy, které obsahuje mé stanovisko, chce posílit a spravedlnit pravidelné konzultační schůzky, které probíhají mezi tímto výborem a předsednictvím politického a bezpečnostního výboru. Chceme, aby se konalo alespoň pět schůzí ročně na vyžádání jakékoliv ze stran, pokud dojde k nějakým neočekávaným situacím, které budou mít dopady na rozpočet. Také žádám, aby se těchto schůzí účastnili také odborníci, dále také zástupci rozpočtového výboru a také vysocí úředníci z Evropské služby pro vnější činnost. Parlament by měl být informován o výsledcích misí, aby se v budoucnosti zlepšilo plánování těchto misí a jejich řízení. Stanovisko chce vytvořit nový výchozí bod, pokud jde o transparentnost rozpočtu pro společnou zahraničně bezpečnostní politiku především prostřednictvím pravidelného informování a konzultování s Evropským parlamentem. Kromě toho bychom také měli mít informace o financování naléhavých iniciativ v oblasti společné bezpečnostní a obrané politiky. Žádáme také, aby komise poslala Evropskému parlamentu výsledek auditu akcí a rozhodnutí v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky a společné bezpečnostní obrané politiky. To je v podstatě to gro mého návrhu a doufám, že výbor tyto návrhy podpoří, protože jde v podstatě o to, aby parlament dostal pozici, kterou má mít v souladu s Lisabonskou smlouvou aby byly dodrženy jeho nové kompetence, pokud jde o rozpočet a financování společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Je zde určitá lhůta na předkládání pozměňovacích návrhů, ale doufám, že tento návrh stanoviska dostane podporu všech politických frakcí. Děkuji. Děkuji paní Muniz. Připomínám, že lhuta k předkládání pozměňovacích návrhů je 7. října a hlasovat na výboru se bude 26. října. A na plenárním zasedání by se mělo hlasovat v listopadu. Jako první tedy vystoupí paní Lezing, prosím. Eh, ja, vielen Dank. Vielen Dank. Děkuji. Děkuji, paní Mones, za vaše stanovisko. Budu velmi stručná. Já i moje politická skupina velmi vítá a toto stanovisko a především vámi navrhovanou změnu interinstitucionální dohody ve smyslu větší transparentnosti a většího zapojení Evropského parlamentu, pokud jde o e, pravomoci v rozpočtové kontroly. Nicméně v jiných oblastech máme velké problémy a jde především o navýšení finančních prostřed, otázku pro společnou zahraniční bezpečnostní politiku. Eh, naše politická skupina je v tomto ohledu jiného názoru. Trváme na tom, že Evropská unie má být aktérem mírotvorným a to za žádných okolností nemůže souviset s vojenskými akcemi eh, ve světě. Domníváme se, že Evropská unie nesmí svým jednáním rozšiřovat utrpení a chudobu ve světě. My nesmíme snižovat akceschopnost veřejného sektoru v jiných částech světa. v současné zahraniční politice nevidíme větší eh, legitimnost eh, vojenských zásahů, především v oblasti eh, katastrof tím, tedy, že mm, by tato oblast měla být demokratizována. To znamená, že e, je toto Evropskému parlamentu předem sděleno. To nezmění charakter našich zásahů. To znamená, že ještě jednou zdůrazňuji, že finanční prostředky nesmí být investovány do vojenských operací, ale musí sloužit k mírotvorné zahraniční politice. Děkuji. Grazie, interventi. Děkuji. Ještě někdo z kolegů se hlásí o slovo? Není tomu tak? Nic? Eh, meneer de voorzitter, waarde collega's, ik zou graag op mijn beurt mevrouw Moenis willen bedanken en feliciteren met... Děkuji. I já bych ráda poděkovala paní zpravodajce za stanovisko a ráda bych jí poblahopřála k tomu, co předložila. Ráda bych požádala o jedno vysvětlení. Ráda bych totiž věděla, proč v tom pozměňovacím návrhu 5 v části 2 navrhuje, aby se tato druhá část vyškrtla. Druhá část přece navrhuje, aby se v rámci společné zahraniční bezpečnostní politiky provedlo jakési podrozdělení a já si myslím, že není dobré, že ten pozměňovací návrh to vyškrtává. Eh, já to nechápu a ráda bych eh, od paní zpravodajky slyšela, proč tedy navrhuje eh, zrušení této druhé části. To je jedna věc. A druhá věc. Ráda bych si dovolila ještě jednu obecnou poznámku, která platí pro nás pro všechny. Tento parlament i v tomto stanovisku požaduje, aby byl mm, zapojen do přípravy provádění eh, hodnocení a monitoringu opatření v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky vůči eh, vysoké představitelce, když tady se chápala své funkce, jsme formulovali náš požadavek, aby nám přislíbila, že vedoucí delegací, nebo respektive parlament, tady bude vyslyšen mm, a že ho vyslechne dříve, než eh, začne pracovat ve své funkci. Minulý týden jsme měli slyšení na téma Sudánu. V každém případě je to tak, že e, při tomto slyšení nebylo více než sedm poslanců, včetně pana předsedy. A podobná situace nastává zas a znova. Minulý týden se konalo jednání mezi parlamentní skupiny e, podvýboru pro bezpečnost a obranu A musím říci, že to bylo skutečně ostudné, jak špatná byla naše docházka, naše přítomnost. Já si myslím, že samozřejmě můžeme plameně hovořit o tom, že chceme mít větší pravomoci, ale myslím si, že to musí mít dopad na naši práci a že musíme být důslední a že musíme se dostavovat na slyšení a na schůze v dostatečném počtu. A Tady myslím především na ta jednání, kde jde o kompetence, po kterých stále voláme. Já jsem měla pocit, že to eh, musím takto nahlas říci, protože ten vývoj není uspokojivý. Děkuji. Děkuji vám eh, za eh, vaši připomínku, se kterou plně souhlasím. Teď má slovo zpravodajka, aby mohla odpovědět, ale ještě předtím bych se rád podíval, zda ještě někdo další si chce vzít slovo. Není tomu tak, takže pokud zpravodajka souhlasí, vyslechneme si nejdříve také komisi. Prosím, eh, Gary Miller. Thank you, chair. Um, the Děkuji, pane předsedo. Komise vítá tento návrh stanoviska a eh, komise je připravena se zapojit do debaty s parlamentem a eh, zejména pokud se týče eh, zapracování SBOP. Interinstitucionální dohoda je třístranná dohoda, tedy komise je součástí, patří sem ještě také rada a parlament. A to znamená, že mnoho z toho, co se bylo zmíněno, musíme mít v kontextu vyjednávání mezi těmito třemi elementy. Také eh, se eh, to týká úřadu vysokého představitele a my vlastně musíme hledat eh, nějaký způsob, jak zapojit všechny aktéry. Pokud se týče vysoké představitelky, tak ta vydala prohlášení o politické zodpovědnosti, které bylo zveřejněno v úředním vestníku a paní Ešnova také v rámci eh, společné eh, zahraniční a bezpečnostní politiky eh, podnikla mnoho akcí, zejména tedy odstavce 1, 8 a 10 jsou zde relevantní. A samozřejmě také ona je zapojena do vyjednávání o nové interinstitucionální dohodě a určitě je velkou zastánkyní transparentnosti. E, nicméně budeme muset ještě vyčkat na jednání, která se dosud skutečnila. E, my se můžeme za komisi vyjádřit k některým pozměňovacím návrhům rozpočtového charakteru. Hovoří se o čísle 5, kde je návrh změnit e, strukturu rozpočtu což je záležitost eh, podrobnostní pouze, technická. Nicméně eh, je to tak, jak bylo dohodnuto v internacionální dohodě a eh, je tam řada článků a podčlánků a ten pozměňovací návrh de facto chce všechnu tuto složitou strukturu vymazat a to by pro nás znamenalo, že nebudeme mít stabilní strukturu eh, rozpočtu. Eh, to by nám vadilo nám, tato stabilní struktura velice vyhovuje, rádi bychom ji zachovali. A myslím si, že také v rozpočtovém procesu eh, budete zřejmě vidět, že rozpočtový výbor parlamentu hlasoval také pro zachování této struktury, plus přidal tři řádky pro tři největší mise zahraniční politiky. A musím říct, že vysoká představitelka ve své deklaraci eh, souhlasí s tím, že pro ty největší mise by měla platit úsilí o zvýšení transparentnosti. Jinak eh, s rozpočtovým eh, procesem tak byl upraven, myslím, můžeme souhlasit a jeho schválení nám nebude činit problémy. Eh, další rozpočtové záležitosti jsou velice technické, jsou to jenom detaily a to možná bych spíše vyjasnil přímo dvoustraně se spravodajkou. I na komise samozřejmě chce nadále pracovat na transparentnosti a také na nové podobě interinstitucionální dohody. Takže teď má slovo zpravodajka pro odpovědi a závěry. Děkuji, pane předsedo. Paní Nejc, důvod pozměňovacího návrhu číslo 5 je ten, že se snažíme neomezovat kompetence parlamentu v rozpočtové oblasti, pokud jde o zahraniční politiku. Tam se odkazuje na již eh, uvedené body, aby zde nebyla žádná možnost flexibility. A především, tato kapitola 4 má být flexibilní, protože neočekávané situace nebo změny v průběhu rozpočtového roku jsou právě výsadou této kapitoly. ale my zde máme tak přísný rámec stability. To je ta jediná stabilní kapitola rozpočtu, pokud se podíváme na rozpočet pro zemědělství, tak tam se nemluví o rýži, o banánech, o ovsi a tak dále, ovsi a tak dále. Takže proč bychom to měli dělat v této oblasti? Tam byly omezeny mezivládní výdaje velmi přísně, do kterých tedy parlament nezasahuje. A bylo to vyděleno od, eh, nebo odděleno od výdajů, kam k nímž se tedy parlament vyjadřoval. Takže teď už eh, bychom neměli zde mít tato omezení a měla by zde být eh, flexibilita v oblasti rozpočtu pro zahraniční politiku. Myslím, že toto napomáhá transparentnosti a také zapojení Evropského parlamentu. Samozřejmě doufáme, že to bude efektivní. Zapojení na tom samozřejmě závisí také aktivní účast eh, poslanců na zasedáních. Nicméně musíme mít teoretický rámec, který umožní tuto flexibilitu a tuto účast, toto zapojení. A právě to je cílem tohoto pozměňovacího návrhu. Nechceme omezit kompetence parlamentu, ale chceme dát flexibilní rámec zapojení Evropského parlamentu do této záležitosti. Pokud jde o paní Lochbiller, snažíme se vytvořit rámec pro dialog s ostatními institucemi. Nestažíme se definovat eh, obsah společné bezpečnostní obrané politiky. I když eh, Často hovoříme o společné bezpečnostní obrané politice a o jejich vojenských složkách, tak toto není předmětem příslušného stanoviska. A pokud jde o komisi, tak velmi ráda si s vám, se s vámi sejdu, až to bude možné, abychom vylepšili toto stanovisko. Děkuji. Děkuji. Už zde nejsou žádné další připomínky, takže přejdeme k bodu číslo 6, zajištění schopnosti rychlé reakce EU. Vytvoření tohoto mechanismu pro rychlou reakci má jasný dopad také na zahraniční politiku. Takže není omezen pouze na humanitární aspekt. Proto Výbor pro zahraniční věci se rozhodl, že vydá stanovisko pro výbor DV, který je tedy příslušným výborem v této záležitosti, a požádal tento výbor, aby se mohl podílet na vypracování stanoviska na základě článku 50 jednacího řádu. Spravodajkou k tomuto bodu je paní Renate Weber, která je v sále a které okamžitě předávám slovo. Prosím. Jak jste právě řekl, pane předsedo, zpráva o nástroje rychlé reakce byl projednáván v rozvojovém výboru včera odpoledne. Ehm, na dalším výboru a také AFET se rozhodl předložit stanovisko. V DV jde o zprávu z vlastní iniciativy a komise předloží sdělení o ustavení nástroje rychlé reakce ještě před koncem tohoto roku. Z tohoto důvodu zpráva výboru DV a toto stanovisko eh, musí být vnímány v tomto širším kontextu. Z hlediska výboru AFET Já jsem chtěla ve vydaném stanovisku zdůraznit několik věcí, které podle mého názoru jsou z hlediska zahraničního výboru relevantnější. Myslím si, že první důležitý krok je zdůraznit roli, jakou sehrává úřad vysoké představitelky v při koordinaci činnosti v EU a ve třetích zemích. A je třeba říci, že struktura a pracovní metody Evropské služby pro vnější činnost by se měly zaměřit na zajištění soudržnosti a konzistentnosti činnosti EU v krizových situacích. Stanovisko také zdůrazňuje potřebu zajistit synergie s dalšími nástroji EU, které E, reagují na katastrofy, jako jsou nástroje v rámci SBOP. Jsou to věci, které již e, fungují, případně nástroje, které by se ad hoc e, ustavovaly po konkrétní katastrofě. Důležitá je efektivnost a samozřejmě také rychlost. To jde ruku v ruce. A to je ještě důležitější eh, v současné ekonomické situaci. My prostě musíme lépe využívat zdroje, které máme v EU k dispozici. A jsou to ty, které Unie a české země mohou dát dispozici v takovýchto situacích. Pokud se týče vojenských schopností a prostředků a jak je využívat v krizových situacích. My hovoříme, že my hovoříme o tom, že toto by měla být skutečně jenom krajní možnost, tak jak je to stanoveno v zásadách k humanitární pomoci z Osla. Nicméně je třeba chápat, že každá krize je jiná a že hodně závisí na konkrétní situaci v regionu či v zemi a podle toho eh, se také může stát, že vojenské zdroje mohou mít významnou roli. Já zde také zdůraznuji koordinační roli Spojených národů, kterou určitě nelze přehlížet v souvislosti s globální odezvou. Kromě toho musíme věnovat pozornost všem mezinárodním aktérům, kteří fungují přímo v oblastech katastrof. A pane předsedo, vy jste ještě vy jste řekl něco o tom, že jsme žádali za AFED, abychom měli společnou zprávu spolu s výborem DEVE. Já nevím, jestli jsem to úplně správně zachytila, možná kdybyste to mohl zopakovat. Děkuji vám. E lei mi chiede se riguarda... Vy se mě ptáte na spolupráci při vypracování stanoviska s výborem DEVE na základě článku 50. Ano, tak to je. Požádali jsme, aby byl uplatněn článek 50, abychom mohli společně pracovat s výborem DEVE, i když tedy na dvou různých kolejích. Is, do we have an answer to My eh, tedy dostali jsme nějakou odpověď na tuto eh, žádost? Ne, zatím jsme ještě odpověď na tuto naši žádost nedostali. Pravděpodobně, pravděpodobně ve Štrasburku dostaneme odpověď. Eh, Otevírám tedy diskuzi. Nejdříve Galer, prosím. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Rád bych řekl něco za Evropskou lidovou stranu. Pan uh, kolega Dažan je stínovým zpravodajem, ale nemůže tu dneska být a proto se tedy vyjádřím jeho jménem. A budu pokračovat v angličtině. First of all, thanks to our colleague Weber. Eh. Tak především děkuji kolegyni Weberové. Myslím, že i stanovisko je velmi dobrým základem naší práce. Zpráva DV se zabývá zejména civilní ochranou a humanitární prací, to je to nejdůležitější. A já myslím, že bychom neměli zanedbávat ani další nástroje, které Evropská unie má, eh, takže třeba ty nezbytné vojenské prostředky jsou také potřebné. Pokud se týče toho, eh, že máme řadu různých názorů, je třeba provádět společnou koordinaci a je třeba, aby eh, se zde postupovalo opravdu konsistentně při tady té rychlé odezvě. My bychom jinak v tomto stanovisku v některých eh, aspektech eh, rádi šli ještě dále. Eh, a sice, jelikož paní Ešnová je nejlépe vybavena proto, aby mohla koordinovat evropskou pomoc, měla by dostat v tomto smyslu permanentní magna, mandát, který jí umožňuje, umožní aktivovat činnost Evropské unie v jednotlivých případech. Pokud se týče využití prostředků vojenských tam, kde nejsou dispozici nebo nestačí civilní prostředky, bylo by dobré, kdyby se uvažovalo se začleněním eh, operací podle SBOP. Myslím, že článek 41 by mohla mohl dát vysoké představitelce větší akční rádius. Ovšem existují ještě další prostředky, jako jsou battlegroups nebo eh, Evropské eh, velitelství pro vzdušnou dopravu v Endhovnu. My budeme spolupracovat velice úzce s paní Weberovou a EPP v tomto smyslu předloží pár pozměňovacích návrhů. A ještě obecněji bych řekl, že DV se zaměřuje zejména na rychlou odezvu na krize, krize mimo EU a možná, že by bylo dobré, kdybychom se soustředovali také na podobné akce uvnitř EU v rámci také solidaritní klauzule Lipsomské smlouvy. Nyní má slovo pan Kmocakos. Let me thank the... Děkuji, pane předsedo. Především chtěl bych poděkovat zpravodajce za toto stanovisko. Myslím, že se ubírá správným směrem a pokud se týče obsahu, myslím, že všichni souhlasíme s tím, že je třeba eh, konsistentní a proaktivní přístup dále rozvíjet. Eh, tím se budeme muset nějak vypořádat. Existuje několik možností. Základem je zlepšit synergii mezi civilními a vojenskými schopnostmi a to je také obsaženo v našem textu. Další bod znamená zlepšit předpověditelnost a efektivnost eh, systému civilní obrany. A tento prvek se také v textu vyskytuje. A konečně je třeba podniknout významné kroky k tomu, aby vznikla evropská civilní ochrana tak, jak je to v příslušné zprávě zmíněno. A tento prvek tady taky je. Ale prvek, který tam není, je článek 214.5 Lisabonské smlouvy, kde se hovoří o vytvoření evropské dobrovolnické humanitární služby, humanitární pomoci. A v té smlouvě se říká toto v článku 214 odstavec 5. Zní takto. Aby byl vytvořen rámec pro společné příspěvky Evropanu k humanitárním, k operacím humanitární pomoci, měl by být, nebo bude vytvořen Evropský humanitární sbor. Evropská unie bude jednat souladu s běžným legislativním postupem a stanoví pravidla a postupy operace tohoto sboru. Já si myslím, že toto je velice důležité stanovisko, stave, sta, ustanovení Lisabonské smlouvy a měli bychom to zahrnout do dnes projednávaného textu. Evropským občanům a zejména mládeži je třeba poskytnout rámec, eh, v němž se budou moci aktivně zapojovat do civilní ochrany, ochrany životního prostředí a klimatu. To vše by tam mělo být zahrnuto. Můžeme využít také stávajících zkušeností Spojených národů. A já bych to rád zakončil konstatováním, že to všechno můžeme zajistit právě vytvořením dobrovolného humanitárního evropského sboru, tak jak s ním počítá smlouva. A myslím si, že toto je element, který by mohl být velice snadno a také moudře zapracován do textu. Děkuji. Děkuji a teď má slovo paní Lözing. Eh, Děkuji. Já se i k této otázce vyslovím, co by stínová zpravodajka své politické skupiny, tedy GUE, hned na počátku bych ráda jasně řekla, že stanovisko eh, v jeho stávajícím znění nemůžeme přijmout. Nesouhlasíme s ním. I u tohoto stanoviska e, nám hlavně vadí propojení civilních a vojenských nástrojů, které je tady explicitně požadováno a podporováno. Dalším bodem je to, že e, nezdílíme pozitivní roli e, tak, jak je tu zmíněna. Je tu tady to již zmiňované propojení vojenských a civilních struktur a kromě toho e, tu není zajištěna dostatečná transparentnost a je tu obrovský demokratický deficit v rámci e, zahraniční e, služby. Kromě toho bych se ještě ráda věnovala využití armády v případě katastrof. Byť tedy civilní pomoc v oblasti katastrof zatím nebyla vybavena dostatečnými prostředky, dostatečnými strukturami a kapacitami, abychom mohli dobře reagovat na katastrofy, tak si tedy myslím, že to je důsledek nedostatečné politické vůle. Není to žádný přírodní zákon. E, odůvodnění, že bychom tedy měli e, získat finanční prostředky z vojenských rozpočtů jednotlivých členských států. Já e, takřka nemám slov. Mně tento argument připadá naprosto absurdní a e, hrozný. Že někdo přišel na to, že budeme tedy odzbrojovat, abychom měli prostředky na civilní obranu, já si myslím, že to je problematické a e, vůbec to nepřipadá v úvahu. Nikdy tedy nesmíme eh, používat takto vojenskou sílu. Rád bych se ještě věnovala jedné věci, která je popsána v bodě číslo 3. I když odmítáme propojení vojenských a civilních složek, tak mě to, eh, ta formulace v tomto bodě připadá být pozitivní. Mně skutečně připadá být pozitivní to, že se tu říká, že vojenské prostředky jsou tou poslední instancí. Nicméně se domnívám, že to naprosto odporuje tomu základnímu smyslu celého stanoviska a odporuje to také základní politice Evropské unie, protože propojení civilní, civilní a e, vojenské pomoci je tady institucionalizováno a stává se tak součástí, e, integrální součástí obrany proti katastrofám a proto si myslím, že tu jsou tady určité myšlenky, které jsou relativně e, pozitivní, ale na jiném místě jsou dovedeny ad absurdum. Ráda bych ještě pozornila na jednu jednu věc. V Afganistánu a v mnoha jiných zemích jsme ehm, tedy ehm, mohli učinit mnoho věcí, měli jsme k tomu mnoho slyšení a bylo neustále zdůrazňováno, že to je možné pouze bez vojenské podpory a že s ní to možné není. Děkuji. Nessun altro intervento? Komisione? Přesně další promluvit? Komise, prosím. Prosím, můžete mít slovo, chcete-li. Jsem Petr Bilin a e, pracuji pro ochranu, e, pro e, oddělení civilní obrany v komisi. Děkuji vám, dámy a pánové poslanci. Rádi bychom se s vámi podělili několik našich pohledů a úvah. Komise velice oceňuje zájem parlamentu v otázce řízení katastrof. Je to důležité, eh, také naši občané to považují za důležité. Zhruba 90% lidí si přeje eh, větší angažma Evropské unie v případě katastrof. V posledním roce bylo vydáno několik rezolucí eh, v této souvislosti a také Evropský parlament zajistil financování eh, ve výši zhruba nějakých 5 milionů eur ročně v letech 2008 až 2010 pro eh, testování sil rychlé reakce. To se týká zejména únorové eh, rezoluce parlamentu z letošního roku a objeví se to také v současné zprávě. Rok 2010 byl tedy mimořádným rokem eh, z hlediska katastrof. Haiti a Pakistan jsou ty nejvýraznější příklady toho, co se stalo. Tyto katastrofy opravdu napjaly kapacitu mezinárodních organizací skutečně až na maximum také v Evropě jsme měli eh, velké katastrofy jako islandská sobka, eh, záplavy v mnoha zemích eh, ve střední Evropě a opět požáry. Mechanismus civilní obrany byl aktivován v letošním roce více než 20krát. Naše závěry jsou tyto. Vzhledem k tomu, že roste počet a složitost katastrof, je třeba na eh, příslušná opatření klást větší důraz. Eh, komise si přeje eh, posílit preventivní strategie jak uvnitř, tak mimo Evropskou unii a posílit humanitární reakci. Ukázalo se, že evropský mechanismus civilní pomoci funguje velice dobře v obecné rovině ale má svá strukturální omezení, závisí hodně na dobrovolných eh, příspěvcích ze strany členských zemí, takže eh, jeho předvídatelnost a efektivnost je tímto omezená. A to tady před pár minutami už zaznělo. V příštích měsících komise předloží Radě a parlamentu návrhy ve formě sdělení eh, k otázce kapacity odezvy na katastrofy v Evropské unii. A nezapomeneme samozřejmě, že primární zodpovědnost za reakce na katastrofy je v rukou národních vlád. Nicméně existují případy, kdy spolupráce v rámci EU může mm, velmi pomoci. Vynakládání prostředků Evropské unii eh, je samozřejmě ad hoc. Patří k tomu značná míra improvizace a možná nejsme vždy dostatečně rychlí. V situaci, kdy ovšem záleží na každé hodině, potřebuje Evropská unie systém, který by garantoval to, že ty klíčové prostředky budou k dispozici bezprostředně my potřebujeme referenční scénář eh, pro různé typy katastrof. Dále potřebujeme vidět, které eh, členské země v jednotlivých případech jsou ochotny pomoct a schopny pomoct. A mm, potřebujeme určité závazky ze strany členských zemí. A dále musíme zajistit, abychom měli k dispozici dopravní prostředky pro okamžité využití evropské pomoci. Na základě žádosti o pomoc Evropská komise okamžitě zahájí kroky k vyslání příslušné pomoci eh, jak v EU, tak mimo ní. Toto je úprava, která bude jakýmsi zárodkem těch budoucích schopností EU. Vojenské, vojenská pomoc, to je samozřejmě až úplně krajní možnost souladu se zásadami z Osla. Armáda by třeba mohla pomoci eh, v oblasti dopravy a různých specializovaných funkcí. My musíme lépe posoudit, kde je armáda schopná pomáhat, ale také musíme eh, se k tomu všemu postavit eh, ze strategického hlediska je nezbytné, aby zde byla viditelnost eh, těchto prostředků. A samozřejmě eh, veřejnost má právo vědět, co v této oblasti podnikáme. Naše sdělení v letošním roce bude prvním krokem. V příštím roce Evropská komise chystá legislativní návrhy, které by měly naplňovat tyto vize. My se těšíme na úzkou spolupráci s parlamentem při práci na této legislativě a budeme se spolehat na vaši pomoc při předkládání návrhů, které mohou proměnit tyto ambiciozní myšlenky ve skutečnost. Děkuji, eh, paní zpravodajka. Já bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří přispěli k této debatě a samozřejmě těším se na vaše pozměňovací návrhy, které zajisté přijdou. Pokud se týče eh, využívání vojenských prostředků eh, jako krajní možnosti, nechceme se pouštět do ideologických debat. Já si myslím, že je důležité toto Eh, důležité, aby Evropská unie mohla využít všech schopností, všech prostředků, které má k dispozici. Když tedy hovoříme o vojenských prostředcích, tak určitě nehovoříme o tom, že chceme někde eh, zahajovat války, ale chceme využívat eh, ozbrojené složky v souladu s mandátem, kterým bude dán. Nicméně samozřejmě kolegové mohou překládat pozměňovací návrhy, které budou škrtat některé odstavce. Já děkuji také za vstup komise. Ehm, dalo nám to takový první pohled eh, na to, jak vlastně komise chce v této tématice dále pokračovat. Já myslím, že v této souvislosti je důležité zdůraznit, že náš požadavek, aby se náš výbor stal spolu s pravodajem, tak to je velice důležité pro budoucnost z tohoto hlediska. Děkuji paní Weber. Připomínám, že lhu tak předkládání pozměňovacích návrhů je 7. října ve 12 hodin. Hlasovat se bude 26. října na výboru. Následujícím bodem na pořadu jednání je poskytnutí záruky EU na ztráty Evropské investiční banky z úvěru a záruk na projekty mimo EU. Je to návrh stanoviska pana Vincenta Piona. Je to předmět, k němuž se zase parlament vysvětluje nebo vyslovuje ve spolu rozhodování. A je to po rozhodnutí rady starších ohledně financování EIB. Je to velmi zajímavá záležitost, pokud jde o roli EIB při financování vnější akce a především při financování rozvojové spolupráce. Nesmíme zapomenout, že je zde nový důležitý institucionální aktér, a to je Evropská služba pro vnější činnost, která se stává partnerem, s nímž EIB musí vstupovat do kontaktu. Rovnou předávám slovo panu Pejanovi, aby uvedl své stanovisko. Prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Už jste řekl celou řadu důležitých věcí. Je pravda, že pro výbor Fed je důležité, aby se hrál svou roli u rozpočtového výboru, který je příslušným výborem, protože se v podstatě jedná o ozbrojenou finanční pravici zahraniční politiky. Pokud jde o získávání peněz, je to v podstatě jedna z důležitých možností. Jak jste říkal, po rozhodnutí soudního dvora, kde jsme se postavili proti radě. Zde máme spolu rozhodování. Je tedy nutné, aby parlament zde hrál svou roli a proto se tedy musíme skoordinovat eh, s výborem pro rozpočet eh, a myslím, že se nám to podařilo, abychom tedy hovořili jedním silným hlasem. Samotné fungování EIB spolu tedy s novými daty je poznamenáno tím, že zde bylo rozhodnutí výboru moudrých, eh, kterému předsedá pan Kamdesu. Týkalo se to finančních nástrojů, které budeme mít k dispozici v následujících letech pro zahraniční politiku. Velmi stručně navrhl jsem k diskuzi celou řadu návrhů. Pět hlavních je zde tedy volitelný mandát do výše 2 miliard euro. Jedná se o projekty, které bojují proti změně klimatu. To je plně v souladu s politikami Unie. Druhá věc, která je poněkud odlišná, a to je změna ve způsobu práce EIB. Už se nestanovují nebo nebudou stanovovat cíle regionálně, tak jako dnes, ale budou zde stanoveny horizontální cíle podle politik. Nebude to tedy zacíleno eh, geograficky. Budou to tedy tři politiky, boj proti eh, klimatickým změnám, rozvoj infrastruktur a rozvoj eh, místního soukromého sektoru, především malým a středních podniků. A kromě toho je zde takový horizontální cíl, to znamená podpora regionální integrace. Třetí akce komise je posílení koordinace všech financovaných projektů ze strany EIB a zahraniční politikou. Musí se to neustále přizpůsobovat a především je třeba posílit kapacitu EIB, podporovat rozvojové cíle EU. A konečně, pátý návrh komise je okamžité rozšíření nebo prodloužení mandátu EIB na e, pět zemí, Island, Bělorusko, Libie, Irák a Bangladeš. Takže tedy je zde tedy můj návrh podpořit změny mandátu, které navrhuje komise. Nicméně musíme jít ještě dále ve svých úvahách a musíme připravit i další pokračování, protože velmi dobře víme, o co půjde příští mandátu s novými finančními výhledy. Tedy za prvé, pokud chceme, aby EIB a tedy politika hrála plně svou roli, chceme posílit tento finanční nástroj s tím, že velmi zvýšíme stropy pro financování. Především proto, že už bylo spotřebováno hodně zdrojů a teď zde uvádíme pět nových zemí. A měli bychom tedy navýšit zdroje, nebo tedy tyto stropy, které budou eh, poskytovány v rámci záruky EU. Zároveň chceme, aby EIB rozšířila své aktivity, ale více by půjčovala na svá vlastní rizika. Aby se zaměřila na určitý počet eh, projektů, kde tedy nebude potřeba záruky, aby se tedy lépe rozhodovala mezi projekty, které potřebují záruku a mezi projekty, které záruku nepotřebují. Často jsme zde diskutovali i ve výboru DV o aktivaci mandátu ve výši 500 milionů eur, které by byly určeny pro mikroúvěry. Bude nutno zvýšit stropy. Pokud zároveň ale dojde k zaměření na určité konkrétní aktivity a rozvoj metod EIB, tak by bylo dobré, abychom byli schopni lépe hodnotit a sledovat projekty a dostávat také podrobnější zprávy, abychom mohli skutečně vyhodnotit eh, práci a abychom mohli do toho zapojit také občanskou společnost. EIB eh, e na to v současné době nemá prostředky, takže to bude vyžadovat eh, navýšení lidských zdrojů věnovaných rozvojovým aktivitám EIB. Systematicky jsme zde také zaváděli, protože je zde celá řada kritik, i když EIB už některé kritiky ze strany občanské společnosti a nevládních organizací začlenila. Přesto je důležité, abychom dávali pozor na to, aby EIB nepoužívala finanční nástroje, které hrají velkou roli ve daňových unicích. Je tedy nutno, aby EIB dávala velký pozor na svou spolupráci s dalšími finančními institucemi. Navrhujeme také institucionální změnu a náš výbor musí být eh, plně zapojen do, debatou, kter, do debaty, která začíná. Jde o racionalizaci finančních nástrojů, které máme k dispozici. Je zde také možnost určitého zblížení mezi EIB a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj, které jsou si v, určitým, v určitém eh, území, si konkurují na určitém území. Dále. Nám jde o to, aby se racionalizovaly také naše rozvojové nástroje a aby se z dlouhodobého hlediska vytvořila platforma EU pro spolupráci a rozvoj. To je návrh, který může jít správným směrem, pokud Evropská komise zachová možnost dohlížet na to, co se ve skutečnosti odehrává, protože s naší pomocí se musí zaručit za politiky Unie. Už zde byla přijata celá řada zpráv a ve stejném duchu podporujeme regionalizaci aktivit EIB. Měli jsme například tu Evropsko středozemní banku nebo Středomorskou banku kterou už jsme tady navrhovali. To znamená, že by ty aktivity byly více v terénu, více, nebo tedy blížší občanům. Nicméně pořád je důležité, aby EIB sledovala tyto nástroje, tyto finanční nástroje a měla nad nimi kontrolu. Jak jste říkal, pane předsedo, zde také Evropská služba pro vnější činnost a my jsme v našich návrzích eh, velmi trvali na tom, aby všechny evropské instituce a obzvláště Evropská služba pro vnější činnost, byly plně zapojeny do spolupráce samozřejmě mezi komisí, EIB, náš parlament zde hraje svou roli, ale vůči roli hraje Evropská služba pro vnější činnost. A trošku jsme na to zapomínali, že musíme určit této nové službě její plné místo. Děkuji. Děkuji. Děkuji také za velmi jasné vysvětlení tohoto stanoviska a nyní dávám slovo stínovým zpravodajům. Jako první má slovo paní Janaku. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva, respektive stanovisko našeho výboru, je velmi důležitá. Především se stá, že otázka Evropské zahraniční služby je zde propojená se zahraniční politikou eh, Unie. Představena byla také manová zpráva a v této souvislosti se nám nyní daří vidět vlastně jak dobře tato politika dosud funguje. Máme-li se zaměřit na podstatu, budeme si klást otázku, zda evropské zájmy jsou vždy v souladu s rozvojovými cíly jiných zemí my, pokud chceme podporovat zájmy evropské, měli bychom to také skloubit se schopností podporovat rozvojové země, rozvojové zájmy třetích zemí. Otázka je, jak měřit úspěch v naplňování rozvojových cílů. Já sleduji tuto problematiku už od 80. let a my nemůžeme říct, že by evropská zahraniční politika dobře fungovala v souvislosti s rozvojovou politikou a ani, že by dobře sloužila ekonomickým zájmům Unie. Čili já mám určité pochybnosti o tom, zda se nám podařilo dosáhnout našich cílů v této konkrétní oblasti. Pan Peo podle mého názoru, vypracoval velmi dobré vysvětlující stanovisko a mně se líbí i ta myšlenka 500 milionů eur na eh, mikrokreditní projekty. My už jsme dávno mnoho investovali do lokálních organizací, nevládních organizací eh, ve třetích zemích. Šlo o malé ekonomické nadace a podobně. Já mám určité pochybnosti o tom, zda tyto lokální organizace fungují. Zda to, co tedy ta činnost, kterou vyvíjeli na místní úrovni, zda byla nějak eh, výrazně úspěšná. V některých zemích se eh, setkáváme s tím problémem, že se snaží řešit eh, závažné politické problémy spíše než tyto projekty menšího rozsahu. Já si myslím, že otázka, kterou vznesl pan Pejon ve svém vysvětlujícím stanovisku, se de facto shodují s myšlenkami, které zde právě formuluje. To stanovisko hovoří také o tom, jak by Evropská investiční banka měla spolupracovat se zahraniční službou Evropské unie a to pod dohledem také našeho výboru, nejen výboru rozvojového. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, paní Janaku. A není slovo paní, má slovo paní Hautala, stínová zpravodajka. Um. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že je důležité si uvědomit eh, rozsah toho financování. protože my vlastně v tom globálním financování poněkud eh, zůstáváme pozadu. Takže my bychom skutečně měli se zaměřit na to, jak zlepšit eh, konsistentnost eh, i a dalších institucí, jejich činnosti, tedy s celkovými cíly Evropské unie. Já jsem přesvědčena, že k primárním cílům patří zvyšování role eh, v oblasti rozvoje těchto institucí spíše než zvyšování ziskovosti konkrétních projektů. Já tedy skutečně nemohu než poděkovat komisi za názor, že je třeba více hodnotit dopad politiky než její finanční stránku. A já si myslím, že než se budeme zabývat přímo tím financováním ze strany EIB, eh, měli bychom se zamyslet nad tím, nakolik je její mechanismus jsou eh, eh, svísející konzistentní s celkovými rozvojovými cíly EU. My pracujeme velice tvrdě na zvýšení transparentnosti fungování EIB. Já jsem o minulém Eh, víkendu měla možnost hovořit s panem Diamandorem, evropským ombudsmanem, a ptal jsem se ho, jakým způsobem Evropská unie eh, zvyšuje právo eh, evropských občanů na to, aby věděli, jak, jsme, jak probíhá naše činnost ve třetích zemích. Tady se neustále hovoří o tom, že je potřeba zajistit přístup k informacím pro naše občany. A já bych skutečně velice ráda, kdyby Evropský parlament a zejména náš výbor podpořil ombudsmana v jeho úsilí o větší transparentnost. Myslím, že je důležité pochopit, že některé velké projekty mohou mít velice silný ekologický dopad, což je hodně debatované, ale také existují dopady na regionální a lokální konflikty a i tyto bychom měli posoudit, než se rozhodneme poskytnout nějaké financování. Takže než se rozhodneme zvýšit objem peněz, tak doufám, že zdůrazníme eh, potřebu konzistentnosti s cíly evropské politiky. Existuje několik konkrétních otázek v rámci obecné zahraniční politiky. Za prvé, budeme podporovat tuto myšlenku například v souvislosti s Běloruskem a tamnějšími příjemci pomoci? My tady nemáme žádné signály, že by Evropská unie volala pro otevření této země, pro dodržování lidských práv této země. A dále i kdyby myšlenka zpravodaj o 500 tisících eur pro mikrokredity máme dostatečně zdokonalené příslušné refer- eh, mechanismy, které zajistí to, aby tyto peníze plnily cíle, které si přejeme? Děkuji. La parola kolega Huntis. Děkuji, slova má pan Huntis. Děkuji, pane předsedo. Stanovisko naší skupiny je to, že náš kolega odvedl velký kus práce při vypracování této zprávy a já mu za to děkuji. Nicméně, drazí kolegové, rád bych vám řekl, že naše frakce má zájem především o tři prvky, o tři věci. Především nám jde o vztah mezi tímto dokumentem, jeho prezentací a vystoupeními našich kolegů. To znamená, jaký zde bude vztah mezi financováním EIB a cíly politik Evropské unie. To je důležitý problém, o nich se zmínila celá řada kolegů. Jak víte, naše frakce je velmi odtažitá a v tomto smyslu neakceptuje tendenci nebo ty trendy pomoci Evropské unie, protože tato politika často nenapomáhá míru. A právě proto tato kritéria a rámec činnosti Evropské investiční banky je v našich očích eh, velmi pochybný a právě proto jsme předložili pozměňovací návrhy k jednotlivým bodům, abychom trochu přeorientovali analýzu tohoto tématu. Myslím si, že bychom měli v této analýze zajít dále. Jak už bylo řečeno, cíle zahraniční politiky Evropské unie nejsou vždy slučitelné s rozvojovými zájmy zemí, kterým chceme pomáhat. Financování EIB počítá především s rozvojem určitých věcí v daném sociálním kontextu. Bohužel, velmi často sociální problémy vyvolávají napětí a financování ze strany EIB toto napětí rozhodně nezmírňuje. Další věc, která nás velmi zajímá, je přímý a nepřímý vztah mezi činností EIB, jejími investicemi a externími akcemi. Bylo zde několikrát řečeno, i zpravodaj říkal, že služba pro vnější činnost by se měla účastnit přípravných prací, ale víte, pane předsedo, víte, drazí kolegové, že naše frakce má řadu výhrad, pokud jde o roli tohoto orgánu. Je jasné, že jsou zde ohroženy určité strategické prostředky. Můžeme si tedy položit otázku, zda činnost tohoto orgánu, která nám není příliš jasná, nakonec nepoškodí i to ostatní, ten zbytek. Obecně se domníváme, že Evropský parlament by se měl více zapojit do této záležitosti, neměl by se spokojit s informováním, měl by se účastnit přímo řízení celé záležitosti. Jsme pro určité pozměňovací návrhy, které byly předloženy, například navýšení stropu pro financování, především pokud jde o závazky a také souhlasíme s tím, že u záruk je třeba vyloučit veškeré činnosti a aktivity, které přímo nebo nepřímo by mohly být spojeny s podvody a daňovými úniky. To je zcela pozitivní, to bychom měli podtrhnout. Daňové podvody musí být rozhodně vyloučeny, především ty daňové podvody, které mají přeshraniční charakter. Na to si musíme dát opravdu velký pozor. Naše frakce, opakuji, má tedy výhrady a předloží pozměňovací návrhy. Už jsem je stručně uvedl, naznačil jsem jejich směr. Ale především nám tedy jde o financování projektu, jejímž cílem je omezit dopady klimatických změn. Jsme si jistí, že to, co se zde naplánovalo, bude efektivní. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo pan Salavrakos. Děkuji, pane předsedo. Já osobně se domnívám, že ekonomická situace v Evropě a všude ve světě dopadá na mezinárodní orgány. Pokud finanční ústav není schopen čelit potřebám v oblasti financování, které v současném světě vznikají, Nemůžeme mít za to, že by tento orgán nabízel něco pozitivního na ekonomické úrovni. Já tedy souhlasím se stanoviskem našeho kolegy Pejana v tom smyslu, že navýšení prostředků je potřebné, nicméně nejsem si jist, zda to bude skutečně v souladu se skutečnými potřebami národů či zemí, kterým chceme pomoci. Záruka EIB. Opravdu nevím, zda to zlepší viditelnost Evropské unie. A pokud navýšíme nebo zvýšíme svůj vliv v tomto regionu, bude nutné, aby činnost Evropské unie byla velmi efektivní. Já se ale trochu obávám, že tyto peníze jen promrháme a nepřinese to žádné konkrétní výsledky. Co tedy musíme udělat? V době, kdy všichni mají žízeň, kdy jsou obrovské problémy, ať už v Dánsku, nebo v Belgii, nebo v Řecku, nebo v Itálii, nebo i v Německu konec konců. Když je situace taková, že, jak říkám, všichni mají žízeň, tak eh, vy požadujete zvyšování, zatímco všechny naše země volají po snížení těchto prostředků. Možná je to jen špatně zvolený okamžik, možná je to přece jen mrhání penězi. Ve třetích zemích a navíc bez výsledku, protože opravdu nedosáhneme výsledku. Takže dvě věci. Buď se pokusíme zjistit, jakým způsobem zvýšit zapojení malých a středních podniků, které jsou v EU zasaženy krizí, jak jim pomoci ze strany EIB nebo Evropské banky pro obnovu a rozvoj, anebo musíme velmi omezit svou pomoc rozvojovým zemím. Děkuji. Ještě než dám slovo zástupci komise a Evropské investiční banky a potom na závěr kolegovi Pianovi, tak připomenu, že lhůta k předkládání pozměňovacích návrhů je 7. října v poledne. Pokud už někdo z další z kolegů si nechce vzít slovo, slovo má doktor Karun Kazony z komise. Eh, thank you, chair. Eh, I would like Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat především panu Pianovi za jeho zprávu, včetně mnoha nových myšlenek, které tam zazněly. A také chci poděkovat jemu i dalším za vyjádření podpory pro návrh komise. Já bych se pustil nejdříve do finančních aspektů pozměňovacích návrhů pana Piona. Souhlasím s ním v oblasti Eh, nového zaměření eh, garancí. No a je to tím, že Evropská investiční banka využívá evropských garancí a samozřejmě, že se to musí projevit v její branci. Pokud se týče zvyšování stropinu, stropů musíme dbát případných dopadů do evropského rozpočtu garančního fondu, eh, což se přelije také do příštích finančních výhledů. Eh, pak je tady ta možnost eh, těch nových způsobů toků peněz, ovšem tam by bylo třeba postavit to na jiný právní základ a tady bychom potřebovali pomoc parlamentu. Pokud se týče mikrofinancování, pokud by tento nový mandát měl znamenat snížení stávajících stropů, poněvadž my víme, že rada není příliš ochotna eh, vyšší stropy eh, schválit, tak eh, to by mělo určité dopady a my samozřejmě máme ještě další možnosti, jak rozšířit mandát o mikrofinancování. Dále, v příštích eh, finančních výhledech my samozřejmě můžeme provést reflexy a vítáme příslušné myšlenky eh, od parlamentu. Ale velice rádi bychom, eh, kdyby to bylo přesně sformulováno jako subsidiarita, různé modality, které by byly přímo specifikovány v mandátu, tak abychom mohli debatovat k věci takže to je všechno, děkuji. Děkuji vám za váš příspěvek. A slovo má doktor Dominik Rankur z EIB. Děkuji, pane předsedo. Tak já bych rád eh, poděkoval eh, vašemu výboru za zájem o návrhy komise k Evropské investiční bance. Banka to velice vítá, to je samozřejmé, protože my plně podporujeme návrhy komise. Chtěl bych nicméně úvodem říci, že veškerá naše činnost mimo Evropskou unii je utvářena tak, abychom podporovali politiku EU. To je vlastně zakódováno už v samotné existenci Evropské investiční banky. Já jsem třeba dnes dopoledne hovořil se zpravodají pěti výborů parlamentu a bavili jsme se právě o těchto návrzích. A my samozřejmě jsme zodpovědní parlamentu za naplňování evropské politiky. A já bych eh, v této souvislosti rád zmínil, že my velice úzce spolupracujeme nejenom eh, s komisí a parlamentem a radou, ale my máme přístup také k dalšími, eh, ke spoustě dalších eh, aktérů. No a samozřejmě eh, také se bavíme s evropským ombudsmanem o možnostech zda vstoupit či nevstoupit do určitých operací. Takže to je první bod. My mimo Evropskou unii aktivně podporujeme evropskou politiku. Druhý bod. Naše operace mají rozvojový charakter. Zdá se, že se postupně utváří konsensus v tom smyslu, že by se Evropská investiční banka neměla postupně transformovat v rozvojovou banku, ale spíše měl by být posílen rozvojový charakter naší činnosti. To zní velmi pragmaticky, my jsme ochotní se vyvíjet tímto směrem, jenom chceme upozornit, že EIB je instituce velmi úsporná, má velmi málo lidí, zaměstnanců a velice pečlivě eh, sledujeme eh, to, zda naše operace jsou přípustné. Nicméně, jestliže budeme se muset více zaměřovat na opatření proti chudobě, budeme potřebovat rozšířený přístup ke grantům. Pokud se týče stropů a částek, to je další důležitý bod. My máme určité potíže, které vyplývají ze skutečnosti, že banka předem dala k dispozici určité své činnosti na tedy do služeb boje proti krizi, to bylo v roce 8 a 9. E, to znamená, že my nyní máme určitou takovou, takové hluché místo v našich prostředcích, zejména pokud se týče e, přístupu. Někteří zde zmínili eh, několik oblastí. Jedna je proporcionální eh, zvýšení nebo zvýšení podílu našich prostředků pro nové členské země a pak jsou ty takzvané reflows riskové, rizikového kapitálu a další je flexibilita přesouvání prostředků mezi regiony. Čili o tom je třeba uvažovat. Já bych ještě chtěl krátce zmínit eh, skutečnost, pokud se týče offshoreových finančních středisek. Evropská investiční banka, jak uznal i ECOFIN, eh, je v čele. Vlastně jsme trošku předběhli ostatní finanční instituce. A to je trošku Eh, problém. Eh, teď vlastně případní recipienti prostředků si mohou vybírat mezi námi a dalšími poskytovateli peněz. Institucionální otázky jsou velice složité a možná, že bychom se neměli pokoušet je řešit nyní eh, v době přeskumu v poločase, ale možná, že až v závěru. A my jsme eh, velice ochotni využít ten čas vytvořením eh, kooperační platformy s jinými finančními institucemi. Děkuji. Nyní pan kolega Salafranka žádá slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval panu Pejanovi za jeho návrh zprávy. Aktivity Evropské investiční banky, jak správně řekl, mají samozřejmě i vnější aspekt eh, a mají dopad i mimo Evropskou unii, protože velký velká část peněz je investována do zemí eh, mimo Evropskou unii. Já si myslím, že tímto způsobem tedy můžeme podporovat rozvoj těchto eh, oblastí. Rád bych měl pouze jednu poznámku. Já si myslím, že musíme ty prostředky rozdělovat velmi opatrně, pokud tedy jde o naši zahraniční politiku a peníze rozdělované Evropskou investiční bankou. Musíme to eh, pečlivě sladěvat s naší zahraniční politikou máme nejrůznější možnosti. Je to například politika sousedství, spolupráce se zemí, zeměmi Latinské Ameriky, Jihovýchodní Asie, Mexikem. A proto si myslím, že bychom skutečně velmi pečlivě měli zvažovat, jak eh, budeme koncipovat nový mandát EIB. Myslím si, že tu potřebujeme mít geografickou rovnováhu. O tom hovořil i pan zástupce komise. Ta zeměpisná rovnováha e, musí být vytvořena na základě e, e, povinností nebo slibů, které jsme na své vzali. Já si myslím, že to je velmi důležité téma. Děkuji. Děkujeme za tuto připomínku. Dříve než ukončíme toto téma a dříve než obdrží slovo pan zpravodaj, aby na to odpověděl, rád bych mu poděkoval za skvělé stanovisko. Musím říci, že to stanovisko je velmi vyvážené, takže prosím. Eh, děkuji. Eh, děkuji za slovo, říká pan zpravodaj, a děkuji všem. Pan kolega Salafranka nás vybízí k opatrnosti. Já si myslím, že to plně odpovídá tomu, co říkali i ostatní kolegové, protože si musíme uvědomit, že ta záležitost je nadmíru komplexní. Byla tu řečena celá řada věcí, která, eh, které by bylo možno v té eh, zprávě ještě rozpracovat. Za prvé, myslím si, že, se musíme, že si musíme položit otázku, Jaký je cíl této činnosti, protože tady skutečně musíme sladit celou řadu věcí. Rozvoj spolupráce a kromě toho také ekonomické zájmy Evropské unie. v oblastech, kde probíhá hospodářská soutěž. Tady e, nemůžeme být úplně naivní. To jsou dvě naprosto protichudné logiky a ty musíme nějakým způsobem sladit. Což není samozřejmě jednoduché. Musíme tedy sledovat naše cíle pokud jde o rozvojovou spolupráci a její rozvoj, ale samozřejmě, že zároveň musíme dbát na naše vlastní ekonomické zájmy, protože i my, mezi těmi takzvanými rozvojovými zeměmi jsou eh, země, které se eh, mezičase staly našimi velkými konkurenty. Často se tu hovoří o Středním východě a mm, bylo řečeno, že my jako Evropská unie tady investujeme mnohem více peněz než všichni ostatní, ale není to vždycky tak úplně vidět a v podstatě za to nic nemáme. Já si myslím, že to bychom mohli říci explicitně. Byť jsem to tedy měl na paměti, když jsem ten text sepisoval. Jsem ochoten přijmout určité pozměňovací návrhy, například ve smyslu paní Haltala, eh, pokud jde o větší transparentnost. My jsme větší transparentnost požadovali zas a znova, měli jsme to neustále na paměti. Eh, Kromě toho je potřeba posílit spolupráci mezi Evropskou investiční bankou a Evropskou komisí. Tato spolupráce musí být lépe koordinována, tak, taktéž je potřeba lépe koordinovat spolupráci s Evropským parlamentem. Tady skutečně máme mnohem vyšší požadavky a pokud jde o ty mikrouvěry, tak nejde pouze o to, abychom tady poskytli větší objem finančních prostředků, ale jde ještě o jednu věc, jde o postupy, o procesy. Ty postupy by se měly zefektivnit. I to komise požadovala spolupráce mezi komisí a Evropskou investiční bankou se musí zlepšit, to už jsem řekl. Přičemž uh, parlament by měl být taky zapojen. Parlament se nesmí stát pouze s exekutivní mocí. My nemáme Eh, možnost přijímat rozhodnutí o konkrétních eh, projektech. To také není nutné, protože rozdělení moci je eh, zásadou západních demokracií a my musíme tuto zásadu ctít. A nyní klimatické změny. S těmi poznámkami souhlasím. V podstatě souhlasím se vším, co říkala paní Hautala, paní Janako. V podstatě se vším souhlasím. A na závěr ještě něco na adresu pana Salabraka. Musíme si dávat velký pozor na to, aby finanční potíže, které by mohly vzniknout, a to jak e, ve vlastních členských státech, tak také v zemích rozvojových, aby neovlivnili naši politiku spolupráce. Pokud se smíříme s tím, že již nebudeme aktéři, pokud se stáhneme, tak to samozřejmě bude velká chyba i z hlediska ekonomického, protože my musíme ty finanční potíže vzít v úvahu, musíme s nimi počítat, ale nemůžeme se stáhnout. Nemůžeme se stáhnout tam, kde je potřeba eh, rozvíjet regiony a bojovat proti chudobě. Paní Hautala eh, zmínila oblasti zdraví nebo zdravotnictví a vzdělávání. Samozřejmě, že i to jsou velmi důležité oblasti, eh, které souvisí s našimi nástroji a s podporem ekonomického rozvoje. Děkuji. Děkuji, pokud nejsou žádné další připomínky k tomuto body, tak, bodu, tak se dostáváme k poslednímu bodu našeho dnešního programu. A sice půjde o zprávu pana Beldera, e, postup e- Evropské unie vůči Iránu. Situace v Iránu je i nadále velmi znepokojivá, jak e, z vnitropolitického hlediska, tak z hlediska zahraniční politiky. Jde především o jadernou energii. Eh, nedošlo tu k velkému pokroku navzdory velkým snahám eh, světového společenství. Eh, Spojené státy, Čína, Rusko, Velká Británie, Francie. Rezoluce 1929 byla schválena Radou bezpečnosti a v této rezoluci jsou zahrnuty i sankce, se kterými eh, počítá Evropská unie, Japonsko, eh, Spojené státy a další státy. Zpráva pana Peldera eh, vznikla na pozadí těchto událostí a přichází v okamžiku, který je skutečně velmi, velmi vhodný, protože současná situace je rozhodující pro naše budoucí vztahy s Iránem návštěva delegace Evropského parlamentu v Iránu Eh, nevím, jestli je tu eh, předseda eh, této delegace, byla na poslední chvíli zrušena ze strany Iránu. V každém případě se počítá s tím, že by návštěva měla být uskutečněna v tomto měsíci, nicméně mám určité pochybnosti, pokud, se, jestli se to podaří. Na pozadí těchto událostí tedy musíme vnímat zprávu pana Beldera. Prosím, pane Belder, máte slovo. Geachte collega's, Děkuji vám, eh, kolegyně, kolegové. Po době věnované intenzivnímu studiu této problematiky bych vám nyní rád velice stručně eh, bych vás rád seznámil s výsledkem. Musel jsem totiž zhruba polovinu svého textu seškrtat, pokud se týče nálezu vztahu mezi EU a Iránem. Já jsem to pro přehlednost eh, rozdělil do čtyř kapitol. Jednak je tady vnitřní situace, dále otázka lidských práv, dále nukleární problematika a zahraniční vztahy Iránu. Takže nejdříve k vnitřní situaci. Je jasné, že iránská vláda má před sebou celou řadu velkých výzev. Existuje mocenský boj mezi rivalizujícími frakcemi v zemi, dále sociálně a ekonomická situace je napjatá a stále napjatější a celkově tedy zhoršuje situaci takže obyvatelstvu pomalu, pomalu dochází trpělivost. Za tuto situaci si ovšem může režim děkovat sám. Po vítězství v prezidentských volbách prezident Ahmadinejad vsadil plně na islámské revoluční gardy a její pomoci nechal potlačit opoziční eh, hnutí. Tady bych možná eh, odkázal na film Zelená vlna. To je velice sugestivní líčení situace. Toto je třeba vnímat v souvislosti se hospodářskými zájmy islámské revoluční gardy se postupně stávají jakýmsi státem ve státě. Zelené hnutí celkem správně eh, po volbách eh, sformuloval slogan, co se stalo s mým hlasem. No a to se potom přelívá do dalších, jako co se stalo s mou ropou. Eh, k otázce eh, lidských práv eh, zde dochází nadále k velice hrubému porušování lidskoprávních zásad. Já bych žádal toto, aby komise a rada sestavila konkrétní seznam porušení lidských práv a Měli bychom vyzvat Irán, aby se provedlo vyšetření těch, kteří jsou eh, stíháni či zavření. Dále by eh, chtělo eh, provést nezávislé řešení a tak, aby se dostalo hlasu nezávislých organizací. Další věc, iránské nevládní organizace a aktivisté v oblasti lidských práv, ty je třeba podpořit. Čtvrté doporučení je energicky bránit základní právo na náboženskou svobodu. A dále u příležitosti oficiální návštěv Iránu by měly být předkládány seznamy jmen těch, kteří trpí porušováním lidských práv. Kromě toho je třeba žádat tom, aby političtí vězni byli osvobozování a opět na základě konkrétních medných seznamů. Čili myslím si, že ta konkrétnost je velice důležitá. Kromě toho je třeba podpořit eh, iránskou blogosféru. Myslím, že tito lidé dokázali opravdu mnoho, odvedli eh, velkou práci po událostech eh, z června minulého roku. Dále je třeba podporovat kontakty mezi naším parlamentem a členy parlamentu iránského to by se mělo spojit s problematikou zlepšování situace v oblasti lidských práv. Tím se dostáváme k problematice jaderné energie. Je třeba konstatovat, že Irán brání Mezinárodní agentuře pro atomovou energii ve Vídni v provádění běžného dozoru. My podporujeme dvoukolejnou politiku rady. Na jedné straně vyjednávat o řešení a na druhé straně žádat, aby bylo respektováno společné stanovisko z eh, 26. července 2006. Dále Rada a komise musí svoji politiku v této oblasti koordinovat s politikou Spojených států. Nyní ke zahraničním vztahům Iránu. Irán ohrožuje stabilitu blízkovýchodního regionu. Zcela jistě má destabilizační vliv. pozoruhodné je, jak se v poslední době změnily vztahy mezi Iránem a Tureckem. E, to nesmíme ztrácet ze zřetele. Dále je třeba, aby komise se tím zabývala e, s vším důrazností. Čili toto je na podporu stanoviska Rady a parlamentu. Dále chci ještě zmínit výzvu Iránu k vymazání Izraele z mapy. My konstatujeme, že Irán sleduje strategii narušit legitimitu státu Izrael a proti tomu se musíme postavit. Já vám děkuji za pozornost a těším se na vaše reakce. Děkuji vám, pane Beldere, a nyní jako první eh, se ujme slova předseda delegace pro vztahy s Iránem. Děkujeme, pane panu Belderovi za tu zprávu. Ráda bych předeslala, že písemnou podobu této zprávy jsme dostali teprve včera odpoledne, to znamená, že k tomu mohu přednést teprve první poznámky. A prosím, abychom vzali v úvahu i to, že eh, lhuta pro před předkládání pozměňovacích návrhů je 12. Eh, října a to skutečně není mm, eh, mnoho času. Já si myslím, že určitě je potřeba ještě o celé řadě věcí diskutovat, eh, tak aby to byl dobrý návrh a proto bychom potřebovali víc času. Eh, Členění toho návrhu je velmi dobré, dává smysl. Byla bych ráda, aby tam, kde jde o roli Iránu v daném regionu, aby eh, chom neum, neupozorňovali pouze na negativní vliv, na ohrožení, které vychází z, ze zahraniční politiky Iránu, ale abychom dali ještě více najevo, že Evropská unie si eh, žádá eh, spolupráci a že ji považuje za nutnou. Mm, a to především v souvislosti se situací v Afganistánu a v Iráku. Kromě toho mi záleží na tom, aby ta žádost dosáhla toho, že naznačíme, že je potřeba vypracovat komplexní evropskou politiku vůči Iránu. To znamená, že ne, nestačí, abychom vyjmenovávali určité aspekty, ale abychom je spojili do komplexní politiky. Ano, je samozřejmé, že mezinárodní politika je určována vztahem eh, spojeným, Spojených států eh, s, Iránu, tak jak je to, s Iránem, tak jak je to uvedeno eh, v článku 23. To je rozhodující věc, a naštěstí Eh, současná americká vláda eh, se k tomu staví takže tady jsou předkládána politická rozhodnutí, stejně jako ze strany Evropské unie, ale myslím si, že bychom měli dát jasně najevo, že chceme vlastní politiku Evropské unie vůči, Evropské, vůči Ev- Iránu. Eh, samozřejmě v, za spolupráce se Spojenými státy. Kromě toho bych uvítala, pokud bychom nehovořili pouze o stroskotaných jednáních o jaderných otázkách mezi Brazílií a Tureckem. E, z obsahových důvodů to nemohlo být přijato. Já bych pozitivně vyzdvihla, že e, je tady důležitá diplomatická role Turecka. Můžeme se společně s Tureckem navzájem e, podporovat v hledání politického řešení. Pokud jde o ty dílčí jednotlivé otázky, tak tady prosím o mm, prominutí, protože e, v tuto chvíli nejsem schopná k tomu nic přednést. Od počátku tohoto legislativního období jsme přijali na adresu Iránu tři e, usnesení, tři, tři rezoluce a já e, prosím, abychom si na ně vzpomněli a abychom například eh, zdůraznili dlouhodobý požadavek bezjaderné eh, zóny v tomto regionu. Pokud jde o sankce, tak tady bych jako první věc doplnila to, že je velmi důležité, aby Evropská unie a především Evropská komise zcela pravidelně eh, předkládala zprávy víceméně formálně. My jsme měli zasedání delegace pro Irán a zabývali jsme se do, mm, dopadem těchto sankcí. Musím říct, že toto setkání bylo velmi věcné, velmi důležité a proto prosím, abychom do, této, do tohoto stanoviska zapracovali i to, že tady bude komise pravidelně předkládat zprávy samozřejmě za spolupráce s Výborem pro sankce OSN. Jestli ty sankce splní svůj cíl, to znamená, jestli se podaří jednat o jaderných otázkách a jestli tedy jestli ty sankce uh, mají negativní dopad, tak jak uh, si žádáme, tak toto by mělo být předmětem té zprávy, kterou by měla komise předkládat. Pokud jde o uh, cestu delegace pro Irán, tak tady bychom měli stanovit nějaké podmínky, protože si myslím, že tady dochází k nerovnému zacházení ve srovnání s jinými delegacemi, pokud je řečeno, že bude, můžeme cestovat pouze tehdy, pokud uh, tu dojde uh, k nějakým konkrétním změnám v oblasti porušování lidských práv. Já si myslím, že uh, je to obsahově žádoucí, ale je to nerovné zacházení ve srovnání s ostatními delegacemi, protože tak bychom nemohli jet ani do jiných regionu. Já si myslím, že tento přístup není správný, než kvůli, že je špatný. A nakonec mi dovolte, abych řekla, a pan Belder to řekl na začátku, že situace občanské společnosti a situace v oblasti lidských práv se stále zhoršuje. V Iránu nedošlo k žádnému zlepšení tomto ohledu. A tato vnitropolitická interní situace je vinou tamnější vlády. Měli bychom si ale uvědomit, že v rámci iránského obyvatelstva existuje celá řada lidí, kteří trpí uh, touto vládou. A proto si myslím, že bychom v této zprávě měli na nějakém místě vyzdvihnout eh, význam tohoto národa nezávisle na eh, současné vládě a jeho význam obecně kulturně, protože musím říci, že to eh, tady má pro parlament velký význam a proto si myslím, že porušování lidských práv a demokratických svobod eh, by mělo být jasně odsouzeno, měla by být vyzdvižena ta jaderná otázka, měla by být vyzdvižena regionální politika a také eh, negativní dopad Iránu v regionu, ale nemyslím si, že bychom ale myslím si tedy, že bychom měli eh, neustále zdůrazňovat, že ta země jako taková má úplně jiný potenciál. Děkuji. Eh, ano. Než dám slovo paní Muniz, která je stínovou zpravodajkou za frakci SD, jsem chtěl ještě říct, že lhuta pro pozměňovací návrhy byla přesunuta na 19.10. 18 hodin. Jak vám bylo sděleno včera, ale možná ne všichni o tom vědí. Takže nová lhuta je 19. října 18 hodin. Slovo má paní Muniz. Děkuji, pane předsedo. Poté, co byla schválena řada usnesení o různých aspektech iránské politiky, jen letos byly tři, po seminářích eh, a studiích v oblasti Iránu a poté, co Irán sehrával důležitou roli v regionu ze strategického, politického i dalších hledisek, teď v, Evropské, v Evropském parlamentu musíme vytvořit eh, jasný rámec eh, pro kroky Evropské unie vůči Iránu a nemůžeme nevyužít této příležitosti a vydat zprávu, která by nenavazovala na předcházející práci. Musíme na ně navázat, musíme si být vědomi toho, co bylo v minulosti uděláno a musíme k tomu přistupovat velmi zodpovědně. A pan Belder vypracoval návrh zprávy, která obsahuje celou řadu nedostatků, pokud jde o obsah, když struktura je v podstatě v pořádku. Pokud jde o takové věci, jako je otázka lidských práv, tak musím říci, že tam se příliš nehovoří o ženách, o pronásledování homosexuálu, o trestu smrti, o pronásledování obhájců lidských práv, o využívání nástrojů na ochranu lidských práv ze strany Evropské unie. Pořád se to zaměřuje pouze na pronásledování náboženských menšin. Myslím si, že nemůže být úplná zpráva o Iránu, která obsahuje odstavec o lidských právech a nezmiňuje tam tyto věci, které jsou tak důležité pro Evropský parlament, pokud jde o jadernou otázku. Tam se neodkazuje na poslední události, na nabídku Turecka a Brazílie a na dopady, které může mít tento nový scénář. A pokud je o zahraniční vztahy, tak je to příliš zaměřeno na Izrael a má frakce rozhodně nesouhlasí s tím zaměřením na Turecko. Myslím si, že role Turecka, jak říkala paní Lochbiller, se kterou plně souhlasím, je ta, že je to velmi relevantní aktér a musíme vzít v úvahu její stanovisko, jeho stanovisko a dobrý vztah s Iránem. Aby Irán se prosazoval spíše jako stabilizující prvek a ne jako nestabilizující prvek v tomto regionu a vztahy s Tureckem by k tomu mohly přispět. Musíme také zmínit úlohu Iránu, pokud jde o Střední Asii a Afganistán Po konfliktu s Talibanem Irán se hrál v Afganistánu rozhodující roli. Myslím si, že zde chybí jeden odstavec v rámci té struktury, která mně připadá sice dobrá, ale neúplná. Chybí tam odstavec návrhu, které by se týkaly vztahu EU s Iránem. A v tomto smyslu by bylo dobré, a uvedu jen pár příkladů, zmíníte migrační politiku, ta existuje Eh, v Iránu, v Iránu třeba nebo v Turecku máme 6 tisíc iránských uprchlíků, kteří čekají na to, že budou eh, přijati do Evropské unie nebo vpuštěni do Evropské unie. Takže tam si myslím, že bychom eh, mohli zmínit eh, nějaké iniciativy Evropské unie, aby se vyřešila situace těchto uprchlíků. Souhlasím také s paní Lohbiller v tom, že bod 14 je nepřípustný, tam se podmiňují návštěvy tohoto parlamentu zlepšením eh, situace v oblasti lidských práv. My musíme využívat všech příležitostí k dialogu s iránskými úřady. To si myslím, že je důležité. A nepodmiňovat návštěvy nějakými vnitřními změnami, které se až dosud jevily spíše jako nepravděpodobné. Pokud je o vnitřní situaci, o vnitrostátní situaci, myslím si, že to, co říká pan Belder, je velmi schematické. Hovoří se tam pouze o revoluci a těm, těch, kteří podporují revoluci. Ale Irán je velmi složitá země a měli bychom se zmínit eh, konkrétně i o dalších aktérech, pokud chceme popsat vnitřní situaci v Iránu. Jsou zde taky některé body, které jsou přijatelné a chválihodné, ale měli bychom tam začlenit i další věci, například odstavec 8, který hovoří o blogerech a jejich ochraně, je velmi dobrý, ale už jsme v tomto parlamentu žádali, aby evropské podniky, které poskytují služby v oblasti komunikačních technologií, nevyvážely technologie dvojího využívání, které mohou být využity v Iránu úřady k potlačení svobody při využívání sítě. Odstavec 12 hovoří o zvláštních zpravodajích OSN v oblasti Iránu. I zde jsme požádali, aby zde byl pouze jeden vyslanec eh, OSN, jeden zpravodaj OSN, který bude mít mandát pro všechny otázky související s Iránem. Existovalo to v roce 2002 a mohli bychom se k tomu vrátit. Musíme navázat na to, co bylo schváleno v tomto parlamentu. A jak jsem říkala na začátku, je třeba doplnit eh, všechny ty odstavce a trochu tu zprávu vyvážit, eh, především se zaměřit eh, na lidská práva a neomezit se pouze na pronásledování náboženských menšin, ale rozšířit to také na otázky, které mají velký dopad na otázku lidských práv a jejich dodržování v Iránu. Pokud jde o sankce, a o tom hovořil parlament i ve své poslední rezoluci, aby byly sankcionováni ti, kteří konkrétně porušují lidská práva, nedávno to udělala strana americká, tedy USA, a myslím si, že i toto by mělo být obsaženo v naší správně, zprávě. Proto bych řekla, pane předsedo, že tuto zprávu je třeba vylepšit opravdu zásadně, protože jsem velmi ráda, že byla prodloužena lhuta na pro předkládání pozměňovacích návrhů, ale v každém případě děkuji panu Belderovi za jeho zprávu. Děkuji a slovo má další stínový zpravodaj, pan Galer EPP. Dank, eh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu kolegovi Beldarovi za zprávu, kterou vypracoval. Eh, kolegové, kteří hovořili přede mnou, řekl, řekli zcela přesně, že ta struktura zprávy je správná, to znamená, že tematické oblasti, které jsou zmiňovány, jsou zvoleny správně. Uh, Kolegové, kteří se k té zprávě vyjadřovali přede mnou, zmínili některé z bodů, které jsem chtěl zmínit i já. To znamená, že už nebude potřeba, mm, abych se k tomu vyjadřoval. Já pouze vyzývám k tomu, abychom vylepšili kvantitativní poměr mezi odrážkami a odstavci, aby to tedy bylo eh, více mm, založeno na odstavcích, protože si myslím, že tady máme na začátku mnoho odrážek, které podle mého názoru by eh, by bylo možno sloučit do, menš, do větších celků eh, podle tematických oblastí. Já si nemyslím, že každé dílčí eh, stanovisko, eh, například výpověď paní Ashton, by tady muselo být tady detailně uváděno. Pokud jde o vnitřní situaci, o vnitřní politiku, tak o tom už tu byla řeč. Já si myslím, že bychom měli eh, pro dobré porozumění alespoň vyjmenovat ty hlavní aktéři, pro, aktéry, protože eh, z vnějšku je někdy těžké posoudit, jak ta země vlastně funguje, jak tam probíhá ten proces rozhodování. Eh, určitě bychom V každém případě bychom tu měli zmínit ty gardy a další důležité aktéry, protože to jsou instituce, eh, které jsou důležité a eh, pokud je nezmíníme, tak eh, ta vnitropolitická situace nebude dostatečně analyzována. Evropská unie je také zapojena do spolupráce s Iránem například v oblasti drog nebo eh, humanitární pomoc, především pro uprchlíky. Tady tady spolupráce existuje a funguje a myslím si, že bychom ji tady měli zmínit. My jako parlament jsme jsme hlasovali proto, aby tam tedy eh, byly, eh, byly vysílány Euronews, Euronews, by ten kanál eh, tedy byl i v jazyce Farsi a myslím si, že to by také mělo být zmíněno. Pokud jde o lidská práva, tak já souhlasím s tím, co je tu zmíněno, ale kromě toho souhlasím s názorem kolegů v tom smyslu, že bychom tedy měli rozšířit porušování lidských práv i na jiné oblasti, jiné menšiny, jiné skupiny obyvatel, ať už jsou to ženy. Eh, měli bychom zmínit i trest smrti. Nicméně bychom měli být konkrétnější, pokud tedy jde o eh, srpnový rozsudek uči Bahá. Já si myslím, že eh, bychom měli jednoznačně tedy odsoudit tento 20 letý 20 trest odnětí eh, svobody. To bychom měli jasně zmínit. Pokud jde o vnější vztahy, tak já osobně považuji za důležité, abychom dali jasně najevo, že se nejedná pouze o spolupráci mezi Evropskou unii, spojenými státy, eh, že tady nejde pouze o to, na čem se domluví tyto dva aktéři. Já si myslím, že je důležité i to, abychom na globální úrovni v rámci eh, Spojených národů mohli dát najevo, že celé světové společenství se staví proti iránskému nukleárnímu programu. Je velmi důležité, aby Rada bezpečnosti zůstala na stejné pozici. Já vím, že eh, v jednáních s Čínou a s Ruskem jsme se moc neposunuli, pokud jde eh, o ty sankce, ale já si myslím, že vůči Iránu bychom měli dát jasně najevo, že všichni členové Rady bezpečnosti jsou proti jeho jadernému programu a to je velmi důležitý politický bod, který bychom tady měli zmínit. A v těchto snahách bychom měli i nadále pokračovat, protože to prospěje soudržnosti světového společenství, pokud jde o přístup k Iránu. Jedna kolegyně kritizovala to, že pan kolega Belder kritizoval turecký přístup k věci v bodě 22. Já s tím bodem 22 naopak souhlasím, ale připadá mi uh, trochu zvláštní ten jazyk, který Turecko volí, pokud jde o přístup k Irá, Iránu. Já si myslím, že tady dochází ke značné bagatelizaci celé situace. Pokud jde o tu to vyvážení nebo mm, ten základní koncept, tak si myslím, že ta kapitola zabývající se jadernými otázkami by měla být rozšířena. A, a že by tedy e, měly být doplněny i ty vnější vztahy, tak jak to o tom hovořili jiní kolegové. Tolik tady e, v tuto chvíli z mé strany. Děkuji la parola alla relatrice ombra della GUE, l'onorevole Lösing. Nyní za GUE paní Lösing. Děkuji. Já taky vzhledem k dostatku času eh, se k některým detailům vrátím někdy jindy. Ale teď bych chtěla zmínit zásadní pozici GUE NGL. Tak především chci říci, že obtížná politická a také sociálně-ekonomická situace v Iránu a také porušování lidských práv nechceme nijak zlehčovat. Nicméně hm, musíme kritizovat to, jak se k tomu staví tato zpráva. My jsme pro změnu strategie a politiky EU a Spojených států k Iránu, která má zatím za cíl Eh, nebo tato politika by měla mít za cíl prolomení izolace, ne její posilování. Měli bychom eh, se vyvíjet směrem k jednání a také k obnově bezatomové oblasti v regionu. Jsme pro zahájení dialogu na všech úrovních, eh, tak aby došlo k přátelskému a pokojnému řešení. Musím říct, že náš zesílený tón, zostřený tón nepovede k deeskalaci. Právě naopak. Už minulost nás učí, že eh, prostřednictvím sankcí se posiluje moc fundamentalistických eh, eh, sfér. Také takto se posiluje postavení Ahmadinečáda mezi občany. Já se chci tady ještě jednou zeptat, jaké cíle mohou sledovat tyto sankce a prosím, aby mi to někdo přesněji vysvětlil. Na závěr chci ještě říci, že také chci podpořit to, co jste řekla předřečnice. Myslím si, že je zásadní aby měli diferencovaný obraz toho, jak se staví naši občané k občanům k této velké země, eh, tak aby bylo možné nastoupit cestu změn eh, v Iránu, tak protože eh, sankce v podstatě k pozitivním změnám nikdy nemohou přispět. Děkuji paní kolegyně Lezin. Pan Laky. Děkuji, pane předsedo. Já vnímám, že se tady utváří široký konsensus eh, v tom, že ta zpráva není příliš vyvážená, není úplná a ve své současné podobě nemůže přispět k budování evropské politiky k Iránu, eh, což potřebujeme. Tuto zprávu je tedy třeba korigovat. Eh, to eh, v podstatě je třeba se podívat také na poslední pozici amerického State Departmentu. Je třeba mm, nalézt místo pro všechny pozice a je třeba říci, že evropské zájmy a pozice vůči Iránu nemohou být eh, pouze opakováním toho, co zazní eh, z Ameriky 4-5 měsíců tomu zpátek. Čili já eh, souhlasím s kolegou Lockbillerem a s dalšími. Ano, Tady je víceméně správná reflexe situace, ale je třeba poněkud skorigovat vyznění této zprávy. E, dva největší problémy jsou nedostatečné rozlišení mezi e, současným iránským režimem a iránským lidem. Iránský lid patří e, k těm nejcivilizovanějším, nejpokročilejším, nejprodemokratičtějším lidům na světě pokud by se dalo na ně, pak by Irán byl demokratickou zemí jako každá jiná. Každý, kdo aspoň trochu zná Irán, eh, to musí vědět. A dále, Iránci jsou velice hrdí na svoji zemi a eh, určitě by v mnohem nesouhlasili s politikou USA nebo Evropy, zejména s politikou sankcí. To jsou prostě sankce, které postihnou lid a posílí Ahmadinejada a jeho příšerný režim. Myslím, že všichni víme, že takovéto, ankce, takovéto sankce prostě ten režim posiluje hotovo. Určité části této zprávy Eh, hovoří o tom, jak fungují některé sankce. Ano, tady sankce, které jsou chytré, sankce zaměřené třeba na příslušníky iránských revolučních gard, nesmražení jejich majetků v Evropě, to je v pořádku, ale jinak eh, takové ty plošné sankce, které jsou třeba uvaleny na export iránské ropy a podobně, ty skutečně eh, režimu příliš neuškodí a oslabí postup iránské demokracie. Další věc je eh, složitější a důležitější. Nerozlišuje se tady mezi eh, politickou tématikou, podlavičkou Iránu, že totiž musíme silně podporovat lidská práva, podporovat prodemokratické hnutí. A na druhé straně je tady nukleární tematika. Jestliže tyto dvě tematiky se příliš propojí, tak to ničemu nepomůže a není to ani v zájmu EU. Jestliže odmítneme turecko-brazilský návrh na spravedlivé sankce, a to není dobré, že mnozí experti, včetně amerických, toto považují za dobré řešení. Čili my tímto odmítáním skutečně nějak nepřispějeme k evropské strategii vůči Iránu. Tento návrh byl původně schválen prezidentem Obamou a v podstatě to bylo podobné americkému návrhu z minulého října. A my bychom měli poděkovat Brazílii a Turecku eh, za to, že se vracejí k této pozici, která je skutečně cestou vpřed a de facto může vést eh, k náhradě sankcí a případně k vyhnutí se válečnému střetu. Ano, my možná tady říkám, že jako Evropané jsme pokojní lidé, nechceme válku, ovšem eh, eh, nevíme, jak je to eh, v Americe. V Americe se tam spíše prosazuje tvrdý kurz, sankční a podobně. Irán obohacuje, Irán, eh, Irán obohacuje uran a podle mezinárodních smluv na to má také právo. A na tom se shodují všichni, i reformní a prodemokratické síly. Skutečně Irán má toto právo. Takže nelze jít cestou sankcí za obohacování uranu, je třeba najít jiné řešení. Poslední část této zprávy říká, že bychom měli nějakým způsobem vinit eh, tureckou vládu za její současný postoj k Iránu, tak já myslím, že to musíme změnit. Turecko přispívá docela dobrým způsobem k řešení eh, mezinárodních eh, problémů. No a já si myslím, že <clears throat> ten poslední bod slaďování našich politik s politikou americkou a podobně, já myslím, že to je naprosto zbytečné. Uh, já doufám, že to kolega nebude brát jako osobní útok, je to prostě jenom úvaha. Já znám Irán docela dobře, znám reformní hnutí a země je mi sympatická a já doufám, že se nám podaří přispět ke zlepšení situace v Iránu. Děkuji. Slovo má kolega Landsbergis a potom kolega Salafranka. Uh, Děkuji, pane předsedo. Když se dívám na tuto eh, vyváženou zprávu a dobrou zprávu pana Beldra, myslím, že tam chyběl jeden bod. Problém demokracie je tam tak velký, že možná se o demokracii eh, v Iránu, v souvislosti s Iránem vůbec nemluvíme. Možná, že by bylo dobré tam eh, zmínit v souvislosti s Iránskou republikou. Mohl bychom říct, že Irán je eh, jedním z nejhrozivějších eh, režimů mezi světovými nedemokratickými režimy. To by mohlo být vhodné. Kolega Salafranka, prosím. Děkuji. Kolega Galer už vyjádřil stanovisko naší politické frakce. Já bych tedy řekl, že jako první bych rád poděkoval panu Belderovi za jeho zprávu. Myslím si, že je to skvělý základ k tomu, abychom mohli stanovit, jaká je pozice Evropského parlamentu. Nejen to, co bylo řečeno v jednotlivých usneseních, ale také, abychom si představili budoucnost našich vztahů s touto zemí. Myslím si, že Irán je eh, klíčový nástroj ve světovém koncertu a myslím si, že to neplatí jen pro Blízký východ, ale pro svět obecně. A můžeme říci, že se různě vykládají kroky Iránu, pokud jde o porušení světové smlouvy o nešíření jaderných zbraní a je třeba jasně stanovit, jaké jsou ty kroky, které vedly k sankcím, které byly odhlasovány v Radě bezpečnosti OSN, dokonce i zeměmi, které nechtěly sankce zavádět, to znamená Ruskem a Čínou. To samozřejmě může být diskutováno, nicméně nemůžeme diskutovat o tom, že tato země porušuje lidská práva a myslím si, že je velmi dobré, že pan Belder na ně upozorňuje. A právě takto tvrdě je třeba postupovat ve vztazích s touto zemí, alespoň tedy v oblasti lidských práv, abychom byli důslední, pokud jde o obhajobu principů a zásad a hodnot, na kterých stojí Evropská unie. Nemůžeme žádat po zpravodaji, aby udělal jednu věc a potom zároveň i opak této věci. Někteří říkají, že je tam třeba začlenit nové body a jiní zase říkají, že je tam příliš mnoho různých odrážek a bodů. Právě proto jsem rád, že se prodloužila lhůta na předkládání pozměňovacích návrhů, abychom se pokusili najít nějaké řešení a kompromis, který nám ukáže, jaké bude stanovisko Evropské unie k této zemi, protože to je jedno z ohnisek světových konfliktů a jedna z největších černých děr v mezinárodní politice. Myslím si, že je třeba nazývat věci pravými jmény, protože politika zavírání očí nepřinese nic dobrého a proto jsem velmi rád, že k tomu zpravodaj přistoupil tak, jak k tomu přistoupil, aby našel podporu u všech politických frakcí. Samozřejmě debata je ještě před námi, musíme to ještě dopracovat, ale myslím si, pane předsedo, že musíme poděkovat panu zpravodaji jeho, za jeho otevřenost, abychom mohli vypracovat zprávu, která si získá podporu celé sněmovny a bude také na úrovni důležitosti vztahu s touto zemí. Děkuji kolegovi Salafrankovi. Nikdo jiný už se nehlásí o slovo, takže slovo má teď zpravodaj pan Belder. Ja, tak vel, eh, Děkuji, pane předsedo. Kdyby to bylo bývalo záleželo na mě, milý pane předsedo, milí kolegové, tak já bych býval předložil text, který by byl čtyřikrát delší. Musel jsem skutečně škrtnout celou řadu věcí. Celou řadu věcí jsem musel nechat stranou při diskuzích. Například o zacházení s hnutím žen Eh, vyplnuly důležité otázky, v původním textu byly. Ale zkrátka mohu ještě jen jednou zdůraznit, že eh, mnoho věcí bylo vypuštěno, protože nebylo více místa. Pan Adlaky zmínil pojem empatie. Pan Anaky se eh, účastnil těch jednání poměrně často. To znamená, že eh, socioekonomickou situaci Iránu poměrně dobře zná. Eh, desetitisíce vzdělaných lidí odchází z Iránu. Jsou to lidé, kteří jsou hrdí na svůj národ, mají rádi Irán, ale nemohou vydržet pod tamnějším režimem. Což znamená, že Irán ztrácí v rámci své ekonomiky mnoho miliard e, každý rok. Je možno říct si jednu poměrně cynickou poznámku, a sice to, že díky těm sankcím bylo eh, to obrovské plítvání přírodními zdroji v Iránu trochu omezeno. Já samozřejmě mám mnoho soucitu eh, s tamnějšími lidmi a doufám, že eh, brzy budou mít režim, který bude přátelštější nechci, aby tady došlo k nějakým nedorozumění. Možná, že by bylo dobré, kdybychom to v nějakém pozměňovacím návrhu jasně řekli. Musíte si uvědomit eh, ten, eh, tu mocenskou sohru. Já jsem byl fascinován, eh, když byl prezident vypískán parlamentem. Když se snažil prosadit svůj vlastní zahraničně politický kabinet vedle ministerstva zahraničí. To znamená, že je zajímavé, že v rámci Iránu skutečně existují rozličné názory a bylo by zajímavé zjistit, jaké náboženské síly se za nimi skrývají, jaké, jaká náboženská uskupení tady působí. Kromě toho eh, eh, bych se rád vyjádřil k tomu, že Eh, v Iránu je velká sunnická menšina, jsou tu také křesťané, ale například otázka Astiany, já si myslím, že to také patří do pro, těch problémů, které bychom měli uvádět, nebo kamenování. Eh, ve Wall Street Journal vyšel nedávno velmi dobrý článek na toto téma. Já se tedy vynasnažím prostřednictvím pozměňovacích návrhů eh, učinit důležité změny. Díky nimž by bylo možno snáze pochopit eh, vnitřní situaci Iránu a fungování této země. Dobře, takže ta vnitřní situace, ta je nadmíru komplexní. Mohu pouze říci, že to, co tedy vím, není názor žádného oficiálního ministerstva, jsou to názory eh, nezávislých konzultantů, specialistů na eh, Irán. Eh, je tu elita, která se snaží konsolidovat tamnější moc, ale k tomu samozřejmě potřebuje mít nástroje. Jeden nástroj spočívá v tom, že re, revoluční gardy tady budou e, používány vhodným způsobem. Byla tady prosazena ekonomická privatizace. A tak také e, vznikl ten slogan Where is my oil money? Pokud jde o lidská práva, tak tady je samozřejmě celá řada bodů, které by bylo potřeba zmínit. Nyní k tomu, co říkala paní Lochbicher. Určitě dochází to k hrůzným porušováním lidských práv. Nicméně nemůžeme pouze radě a komisi říkat, co by měli dělat. Já si myslím, že i my sami bychom se měli chytit za nos a za si před vlastním Prahem. I Evropský parlament musí přispět k eh, řešení té situace. Nyní mm, k té jaderné otázce. Já si myslím, že to je samozřejmě téma, které je velmi složité. Na druhé straně eh, máme evropskou politiku a nezbývá, než ji uvést do praxe, než ji implementovat, musíme hovořit o sankcích. Ty sankce musí být e, rozumně koncipovány a prostřednictvím těchto sankcí se musíme dostat k nějakému řešení. V tomto sále to možná neuslyšíte rádi, ale myslím si, že i v arabském světě existují e, další hlasy, které říkají, že pokud bude Irán takto pokračovat, bude muset dojít k vojenskému řešení. Já si to nepřeju, ale zároveň říkám, že to nebude e, možno úplně vyloučit. A na závěr ještě jednu věc. Úloha Turecka. K tomu jsem se již vyjadřoval. To znamená, že v podstatě je to jasné. Pokud budeme mít plán jet do Libanonu, na jich Libanonu, a pokud uh, libanonská vláda řekne, že to je provokace, tak je ta situace poměrně jasné, jasná. Je jasné, co uh, všechno Irán dělá pro to, aby se situace v daném regionu destabilizovala. Určitě to má nejrůznější důvody. Celá jistě to hrají roli i důvod, důvody ekonomické, ale kdo chce bagatelizovat tuto tureckou e, politiku a vykládat ji pozitivně, tak, tak může činit, ale myslím si, že potom musíme jednoznačně rozlišovat moje názory a názory těch ostatních. Pokud má existovat evropská politika, tak se domnívám, že by měla být i implementována. Neustále si stěžujeme na to, že po slovech nenásledují činy. A proto si myslím, že bychom se neměli nechat e, Iránem vodit za nos. Turecký návrh byl předložen e, a bylo, byla mm, zároveň obejít, byl, be, ta rezoluce OSN. A to je velká past, to je velký problém. Děkuji. Honorevole Nec. Paní Nec. Pane předsedo, kolegové. Kolega Arlaky už se vyjádřil náležitým způsobem. Ale poté, co jsem si vyslechla pana Beldera, musím se k tomu ještě vyjádřit a uvést dvě poznámky. Je jasné, že zpráva parlamentu o určité zemi, v tomto případě o Iránu, a o vztazích EU a Iránu musí odrážet více než jen názory jednoho kolegy. Je zde také většinová vize zde v parlamentu poslední vystoupení mě vedlo k tomu, že jsem si začala dělat starosti o to, že kolega nezanesl všechny tyto aspekty do svého textu. Já mám tedy o tuto zprávu obavy. Pro parlament by byla opravdu škoda, kdyby návrh zprávy o Iránu byl zamítnut nebo vrácen do výboru. Musíme tomu tedy zabránit za každou cenu. Spravodaj musí vzít v úvahu hlediska a názory kolegu, kteří chtěli, aby se i jejich názory dostaly do tohoto usnesení nebo návrhu zprávy. Děkuji chci připomenout, že lhůta k předkládání pozměňovacích návrhů je 19.10. v 18 hodin. Hlasovat se bude 30. listopadu zde ve výboru. To znamená, že máte k dispozici ještě všechny nástroje, abyste se mohli vyjádřit. A ještě na závěr má slovo kolega Belder. Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, poslanci nemusí dělat starosti. Každý přece může předložit pozměňovací návrhy. A zpráva Evropského parlamentu je v podstatě jediná věc, jakým způsobem může Evropský parlament projevit svůj názor. A určitě najdeme změní, které bude vyhovovat. Já samozřejmě přivítám všechny pozměňovací návrhy a pokud to bude možné, vypracujeme kompromisní pozměňovací návrhy. Tomu jsme otevřeni. Pokud eh, zde budou racionální argumenty, tak eh, já se nechám přesvědčit. Eh, myslím, že tímto způsobem můžeme postupovat vpřed a já jsem schopen zaručit, že pokud jde o fakta, tak já jsem se informoval Paní Najice reagovala mimo mikrofon. Ano, teď jste se obrátila na mě. Ne přes předsedu, jako se to běžně dělá, ale obrátila jste se rovnou na mě. Takže já si myslím, že to je problém, který se spíše týká Belgie. Osobní záležitost. Osobní záležitost a k pořadu jednání? Chci reagovat na to, co říkal kolega. Já já jsem se nevyjádřila k nedávnému sestavení vlády v Nizozemsku a nemyslela jsem se k tomu, vy byste se měl držet téhož a nevyjadřovat se k tomu, co se děje v mé zemi. A navíc eh, ta eh, vaše reakce mě ukazuje, že jsem to pochopila správně. Můžete tedy očekávat naše pozměňovací návrhy. Dobře, děkuji. Čas vypršel, takže já bych to zde uzavřel. Děkuji vám za spolupráci a uvidíme se odpoledne.